Vážení kolegové, dalším bodem našem programu je ústní otázka na komisi. Lidská práva jednání o dohodě mezi Evropskou unii a Větnamem. Je to od výboru pro zahraniční obchod a já bych chtěla nejprve slovo